Il presidente. Eccoci qua. Come andiamo? Zahajuji dnešní zasedání, přeji všem hezký den, vážení kolegové. Jako první bod na pořadu jednání je prezentace programu činnosti chorvatského předsednictví. Je to prohlášení Rady a komise. Připomínám vám, že pro proces Catch the Eye a modré karty můžete použít jak tradiční systém, tak i systém elektronický. Instrukce, jak víte, máte k dispozici u vchodu do plenárního sálu. A rovnou dávám slovo panu Plenkovičovi. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo, místo předsedové, europoslanci, europoslankyně, paní předsedkyně Evropské komise, kolegové a kolegyně. Je mi velkým potěšením být dnes mezi vámi zde v Evropském parlamentu, abych vám představil priority prvního předsednictví Rady Chorvatska. Je to pro Chorvatsko historická chvíle. Je to historický okamžik pro všechny naše občany. Teprve před 30 lety uspořádalo Chorvatsko své první svobodné volby. A tím Chorvaté získali zpět suverenitu po devítistech letech a vrátili se na politickou mapu světa jakožto samostatná země. Je mi velkou ctí, že mám tuto příležitost k vám dnes promluvit v předvečer 28. Eh, výročí uznání Chorvatska, kdy členské státy Evropského společenství uznaly chorvatskou nezávislost. Nezávislost jsme získali v obtížných eh, podmínkách eh, války agrese, kdy naši vojáci úspěšně osvobodili a obhajovali naši svobodu Poté se Chorvatsko vydalo na cestu demokracie a evropské integrace. Před 6,5 lety se Chorvatsko stalo členskou zemí EU a tu teď povede. Chorvatsko bylo ve všech svých snahách a reformách vedeno touto cestou evropské integrace. Proto se těším na úspěšnou a plodnou spolupráci s Evropským parlamentem za příštích šest měsíců s cílem ukázat našim občanům, že mohou získat z členství v EU hmatatelné výhody. Před námi stojí několik důležitých úkolů. Vše bude záviset na novém víceletém finančním rámci. Včasná dohoda k celému finančnímu rámci pro příštích sedm let je tak naší prioritou. Víceletý finanční rámec by měl splnit očekávání všech našich občanů ve všech členských státech. Tím pádem musí i nadále financovat soudržnost a zemědělskou politiku a musí být schopen řešit celou řadu nových výzev, před kterými Evropská unie stojí. Musí zajistit naši jednotu a sounáležitost při respektování všech nasi, našich ekonomických, sociálních a demografických rozdílů. Musí z Evropy učinit efektivnější a viditelnější subjekt na světovém e, poli. A musíme jednat rychle. Nemůžeme si dovolit spoždění v rámci implementace našich evropských programů, počínaje rokem 2021. Jinak bychom zklamali naše občany. Společně s předsedou Evropské rady který pokračuje v rozhovorech na nejvyšší úrovni, se budeme i my snažit prosadit naše cíle, čímž finalizujeme celý legislativní balíček víceletého finančního rámce, přičemž spoléháme na úzkou a efektivní spolupráci se všemi výbory a zpravodaji parlamentu. Chápeme všechny vaše obavy, všechna vaše sdělení a vaše očekávání ale považujeme za zásadní, abychom pokračovali ve vyjednáváních na všech úrovních, abychom se posunuli vpřed ve všech oblastech. V tomto nás sjednocuje náš společný cíl, protože naše selhání by pouze posílilo ty, kteří nechtějí silnou Evropu. A to si nemůžeme dovolit. Za další, ukončení procesu řádného odchodu Spojeného království z Evropské unie. Po ratifikaci dohody o odstoupení Spojeného království musíme finalizovat ratifikační proces na straně EU. V tomto ohledu je zásadní krok souhlas Evropského parlamentu. Chorvatské předsednictví v souladu s prohlášením o budoucích vztazích a v souladu s pokyny Evropské rady bude pracovat na co nejrychlejším přijetí komplexního mandátu pro vyjednávání rady na základě návrhu Evropské komise. I když budeme velice smutní z toho, že jeden členský stát eh, Evropskou unii opouští, Přesto Evropská unie a Spojené království má dlouhé společné dějiny a to musí být východisko pro budování budoucích velice úzkých partnerských vztahů, založených na vzájemných eh, zájmech, na důvěře a rovných podmínkách, zejména v oblasti obchodu, bezpečnosti a dalších sektorových politik. Nicméně přechodné období 11 měsíců je opravdu velice krátké a bude to vyžadovat hodně dobré vůle a hodně práce, aby byla tato vyjednávání v této době ukončena, abychom tedy dosáhli eh, přijatelné dohody pro obě strany. Eh, dámy a pánové, za třetí, uspořádání summitu v Záhřebu mezi Unii a Západním Balkánem a zahájení přístupových vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Neskrýváme své ambice eh, v tom smyslu, že bychom rádi získali podporu členských států pro zahájení přístupových vyjednávání s těmito dvěma státy. Nadcházející eh, zpráva Evropské komise a její návrhy co do schválení přístupové metodologie budou velice důležité pro důvěryhodnost procesu rozšíření. Je velice důležité, abychom podpořili principy respektování politických kritérií a abychom sledovali pokrok jednotlivých kandidátských států na základě jejich vlastních výsledků, přičemž přistoupení k Evropské unii je finálním cílem těchto vyjednávání. Toto bude hlavní motor politiky rozšíření. Jsme velice rádi, že Evropský parlament v říjnu přijal eh, v, loň, eh, v říjnu loňského roku přijal usnesení, eh, které podporuje zahájení vyjednávání se Severní Makedonie a s Albánií. Je potřeba zdůraznit význam přistoupení jak pro kandidátské země, tak pro Evropskou unii. Evropský parlament tak potvrdil že podporuje důvěryhodnou politiku rozšíření Evropské unie. Záhřebský summit, který má proběhnout v květnu, proběhne 20 let po prvním záhřebském summitu, který otevřel evropskou perspektivu zemí jihovýchodní Evropy a ukázal jim cestu ehm, v rámci dohod o stabilizaci a přidružení. Ehm, byly to země, včetně mimo jiné Chorvatska, což je jediná země, která zatím do Evropské unie přistoupila. Kromě toho je to právě Chorvatsko, které teď má předsedat radě. To znamená, že v podstatě to je takový další symbolický význam tohoto samitu. A my bychom skutečně chtěli vyslat velice silný signál všem našim partnerům jeho východní Evropy, těm partnerům, kteří zatím ještě čekají, jaký bude jejich evropský osud a říkáme jim, pokud splníte veškeré reformy a splníte veškerá přístupová kritéria, tak vaše evropská perspektiva určitě nebude spochybněna a samozřejmě budete vítáni. Zároveň vám Evropská unie pomůže dosáhnout vašich cílů i díky tomu, že se budete zúčastňovat na evropských projektech, integrace do jednotlivých sítí a zároveň v rámci pravidelného dialogu a podporováním evropských principů a hodnot. Zároveň, pokud jde o konferenci ohledně budoucnosti Evropy, my se tohoto úkolu zhostíme velice rychle, tak aby na základě stanoviska Rady bychom mohli splnit veškeré a zároveň um, um, podepsat mezinárodní dohody, tak aby jsme mohli zahájit tuto konferenci co nejdříve. Je důležité, aby Rada, parlament i komise aby se zhostili těchto cílů této konference o budoucnosti Evropy a aby to bylo na rovnoceném základě. Tato konference by měla zajistit i zapojení všech členských států, národních parlamentů a zároveň rozsáhlou účast našich občanů, především mladých lidí. Mělo by to být inkluzivní, otevřené a zároveň debatovat o strategickém programu budoucnosti Evropy, politických orientacích, um, pod předsednictvím jednotlivých zemí a samozřejmě mm, ohledně záležitosti, které leží našim občanům nejvíce na srdci. Jsme nesmírně rádi, že to je právě Dubravka Šojica, chorvatská komisařka, která bude zodpovědná za přípravu této konference, v rámci konference. Je to nová příležitost pro budoucnost Evropy, pro naše občany a lepším způsobem prostřednictvím dialogu se podívat na to, co nás čeká, co nás trápí, to, že mnoho našich občanů například to nevěří Evropě, že se od ní odklání, tak samozřejmě vidíme, že to vedlo například i k záležitostem, jako je Brexit. A proč mnoho, mnoho právě lidí má tento skeptický pohled Eh, vidíme, že roste populismus, tyto pocity protievropského charakteru a měli bychom se teda společně podívat na to, co musíme společně změnit, co musíme zlepšit. Zároveň je to příležitost eh, dát hlas našim občanům, tak, aby nám naši občané řekli, jakou Evropu si přejí, tak, abychom mohli lépe reagovat na jejich očekávání. Chorvatsko přebírá předsednictví EU na základě čtyř pilířů. Za prvé, Evropa, která se rozvíjí. Naším hlavním cílem je vytvořit eh, udržitelný rozvoj Evropské unie, který bude zohledňovat specifičnost jednotlivých regionů a členských států. To znamená, že musíme rozvíjet politiky, které vytvoří lepší podmínky pro život a také umožní bojovat proti klimatickým změnám. Budeme se soustředit na evropský eh, nový zelený díl, který eh, se bude projednávat v radě s ohledem na eh, tu širokou oblast, kterou zabírá. Jde nám především o implementaci. Už jsme o tom hovořili ve chvíli, kdy minulý týden přijela Evropská komise do Záhřebu. Musíme se snažit eh, do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, musíme rozvíjet jednotný trh, eh, digitalizace, musíme investovat eh, do vývoje a výzkumu a také musíme umožnit rozvoj nových dovedností díky celoživotnímu eh, vzdělávání. Eh, to je záruka pro konkurenceschopnost EU v budoucnosti a konkurenceschopnost bude zásadní pro zajištění růstu. A to je důvod, proč také musíme rozvíjet eh, pracovní trh tak, aby byl přizpůsoben novým globálním výzvám a demografickým změnám. A celkovým cílem ale musí být zlepšovat kvalitu života občanů EU a zároveň zlepšovat eh, dynamičnost naší společnosti. Za druhé, Evropa, která propojuje. Eh, úspěch EU eh, bude záviset na tom, zda ekonomika bude propojená a zda Evropa bude využívat infrastrukturního a lidského potenciálu. Konektivita je naprosto zásadní pro dosažení eh, teritoriální soudržnosti mezi členskými státy a to je důvod, proč budeme dále podporovat rozvoj eh, infrastruktur dopravních i digitálních eh, pro naše občany. Předsednictví bude podporovat politiky, které združují občany prostřednictvím sportu, kultury a vzdělávání. A takovéto propojení občanů je nesmírně důležité důležité pro naši sílu a naši eh, soudržnost. Eh, dále, eh, Evropa, která chrání, pouze bezpečná Evropa může chránit své občany. Ehm, jde o posílení vnějších hranic a odolnosti vůči vnějším útokům. Hybridní a kybernetické útoky jsou v této oblasti nesmírně důležité. Eh, chceme eh, dosáhnout komplexního řešení pro udržitelnou eh, a efektivní migraci a pro asilovou politiku. To je náš společný cíl. Budeme se soustředit na další rozvoj naší unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti na základě společných základních hodnot, eh, jako je demokracie a právní stát. Z tohoto důvodu schválení nových eh, strategických pokynů v oblasti bezpečnosti bude jedna z našich priorit. Právní stát je základní hodnota a základní princip fungování EU. Budeme prosazovat komplexní přístup k podpoře právního státu a zároveň budeme eh, posilovat dialog mezi členskými státy. Čtvrtý bod Evropa, která ovlivňuje. Žádný jednotlivý členský stát EU nemůže sám řešit eh, mezinárodní výzvy. Naše jednota je naše největší síla. Evropa by měla hovořit jednotným hlasem, a to častěji a hlasitěji. Měla by potvrzovat svoji globální úlohu v dnešním multipolárním světě. Je zásadní, abychom udržovali otevřený dialog se severoamerickými partnery a spojenci. A naše ambice jako globálního aktéra by měla být dále podporována rozvojem, rozvojem e, společné e, akce v oblasti obrany a také v jde o posilování komplementarity s NATEM. Zásadní je také vztah EU e, s Ruskem, Čínou, e, Indií a Japonskem na základě společného respektu a zároveň e, ve snaze podporovat multilateralismus. V celé řadě politických oblastí od klimatických změn přes Um, obchod až po uh, jaderné uh, zbraně. Evropská unie je schopna dosáhnout kompromisu a řešit krize. Napětí na Blízkém východě, komplikovaná politická situace v Iránu a v Iráku a také výzvy v oblasti uh, zálivu, to jsou věci, které si vyžadují silné vedení a intenzivní zapojení. A jako někdo, kdo podporuje ehm, cíle OSN, cíle udržitelnosti, máme také velkou odpovědnost vůči e, zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří. Během chorvatského předsednictví proběhne e, také summit východního partnerství. Dámy a pánové, jak všichni víme, Evropská unie čelí řadě výzev. A neustále jsou naše úkoly komplexnější a komplexnější. Celá řada aktérů navrhuje zjednodušená řešení, která se zakládají na dezinformacích. Očekávání našich občanů roste. Musíme se přiblížit občanům, musíme jim naslouchat a musíme reagovat na jejich obavy. Nesmíme uh, uh, Musíme využít všech příležitostí přiblížit se našim občanům. Musíme podporovat inkluzivitu a solidaritu a zároveň posilovat evropskou demokracii jako základní hodnotu. A z tohoto důvodu, jak říká náš program, potřebujeme silnou Evropu a ve světě plném výzev. Děkuji vám mnohokrát, pane Plenkoviči. Díky za vaše vystoupení. Zmínil jste se o celé řadě témat evropské agendy. Teď dávám slovo paní předsedkyni von der Leyen a děkuji, že přišla mezi nás. Prosím, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, je mi skutečně velkým potěšením, pane premiére, vidět vás zde na začátku chorvatského předsednictví. Bylo to před eh, zrovna několika dny, kdy kolegium komisařů bylo svědkem té úžasné chorvatské pohostinnosti. Bylo to krásných 24 hodin, zažili jsme leco z tradičního folkloru, krásné kultury a diverzity. Zkrátka všechno to, co Chorvatsko přivezlo do Evropské unie, byla to fenomenální ceremonie u příležitosti zahájení vašeho předsednictví v Národním divadle. Jasně se tam ukázala energie a entuziasmus jaký Chorvatsko do Evropské unie přineslo. Takže za to díky. A je to hodně e, specifický okamžik sedět zde a poslouchat vás, když hovoříte o předsednictví, vlastně zde v e, domově evropské demokracie, protože tento parlament, Andrej, vím, že vám je velice drahý. A není mnoho lidí, kteří mohou říci, že byli stážistou v Evropském parlamentu, posléze europoslancem a posléze byli ve Štrasburku jako premiér, který navíc předsedal eh, radě. K tomu vám gratuluji. Some... A svým způsobem vlastně ten váš příběh odráží ten úžasný pokrok vaší země. Jak jste sám právě řekl, jen za 30 let Chorvatsko přešlo eh, od války až do samotného srdce Evropské unie. Zítra oslavíte Den mezinárodního uznání vaší země. Bude to 28 let od doby, kdy Evropské společenství Chorvatsko uznalo. Nikdo by si nebyl dovedl představit tehdy, jak daleko a jak rychle vaše země poroste. A to jde na vrub vůli vašich lidí, jejich obětem, jejich závazkům vůči evropským hodnotám a jejich odhodlání připojit se do této unie míru, pokroku a prosperity. V příštích šesti měsících budeme potřebovat všechno toto odhodlání, všechnu tuto jednotu a energii, díky které jsou Chorvaté tak nechvalně známí. Budeme potřebovat odhodlání, hledat ře- společná řešení k tématům, která nás v minulosti rozdělovala, jako například migrace, to bude jeden z úkolů, který budeme řešit. Budeme potřebovat jednotu, abychom vyřešili Brexit a rozpočtová vyjednávání, abychom mohli vyřešit ta naléhavá mezinárodní témata, která jste právě zmínila. Budeme potřebovat energii, abychom zajistili, že Evropa bude moci spolu utvářet digitální a klimatickou transformaci. To je úkol, který je před námi a mně je velkým potěšením, že chorvatské předsednictví tyto pilíře plně reflektuje, tak jak jste to právě sám uvedl. Moto předsednictví je silná Evropa ve světě výzev. A je to opravdu tak, výzvy kolem nás jsou stále naléhavější, stále nebezpečnější. A to den ode dne. A myslím si, že teď jde o to, aby konstruktivní síly začaly bojovat s destruktivními silami. Je to vždy to samé. Dokud někde je násilí, tak je velice silné, dominantní, hlasité. A to násilí můžeš skončit pouze, pokud se začne zase jednat. A v tomto je síla Evropské unie, protože Evropská unie má obrovský potenciál v oblasti diplomatické síly. Je schopná záměřit se na deeskalační dialog právě proto, že máme dobré vztahy s celou řadou aktérů v daném regionu. Jsou to časem prověřené vztahy, jsou to spolehlivé vztahy, jsou to eh, důvěryhodné vztahy. Hráli jsme a hrajeme obrovskou roli v otázce stabilizace Iráku a to samé platí o vyjednávání eh, v oblasti eh, jaderných zbraní s Iránem. No a teď je čas na konstruktivní řešení. Jde o to, abychom byli asertivnější na globálním poli, abychom upevnili svou pozici jakožto světového obchodního partnera, abychom více zakotvili svou pozici v rámci v NATO, abychom byli sami odpovědnější, abychom vytvářeli alianci s Afrikou, která odolá zkouškám času, abychom posílili naše ekonomiky. V zájmu toho proběhne setkání obou kolegí s Afrikou a budeme připravovat africký summit. A v tomto duchu představíme také naši komplexní strategii pro Afriku. To bude ještě během vašeho předsednictví. Příštích šest měsíců bude zásadních pro naše vztahy se, se zeměmi Balkánu. Vy jste to, Andrej, zmínil. Chorvatsko to ví lépe než lec kdo jiný. Jaká je moc evropské perspektivy? Jde právě o tu perspektivu, tu skutečnou perspektivu. Chorvatsko ví lépe než většina ostatních, jak daleko mohou země dojít v rámci transformace svých systémů své ekonomiky. Chorvatsko zná, jaké dobro může Evropa udělat tím, že bude investovat v nějakém regionu, že se tam bude angažovat. Teď je zvlášť důležité, abychom si tuto setrvačnost zachovali před záhřebským summitem, který proběhne později v letošním roce. Pakliže chceme, aby ten eh, západobalkánský summit v Záhřebu byl úspěšný, musíme začít dělat své úkoly už nyní. Právě proto předložíme naši metodiku rozšíření už za několik týdnů, abychom mohli diskutovat o nutné modernizaci. Ale to nejdůležitější je, abychom našim přátelům na západním Balkáně dali nějakou perspektivu co do zahájení eh, přístupových jednání se Severní Makedonií a v Albánii. To jsou země, které udělali své úkoly, které jsme po nich chtěli my, takže je čas, abychom jim dali reálnou perspektivu aby se mohli někam posunout. Chorvatské vedení bude také zásadní, co se týká vyjednávání o naší budoucnosti. V příštích týdnech předsednictví společně s předsedou Michelem se bude snažit posunout se v oblasti nalezení vyváženého rozpočtu. Potřebujeme spravedlivý rozpočet a vyvážený rozpočet, ale hlavně potřebujeme moderní rozpočet. Příštích sedm let bude jiných než minulých sedm let. A proto je naprosto zásadní, aby proběhla právě ta modernizace, protože to od nás lidé očekávají. Právě tady chtějí členské státy, aby se Evropská unie změnila, aby byla aktivní, aby byla viditelná. Pak, když chceme tyto úkoly splnit, potřebujeme rozumný rozpočet pro modernizaci a díky, že za to bojujete, to je pro nás naprosto zásadní. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Těchto šest měsíců eh, bude velice zásadní chorvatského předsednictví i pro klimatické záležitosti období Mm, přechodného charakteru, je to opravdu naléhavé období, musíme reagovat a musíme skutečně mm, implementovat náš nový díl v tomto ohledu pro celou Evropu. My začínáme dneska tuto práci, my jsme na půdě komise hovořili o investicích, které se týkají zeleného dílu a zároveň celého tohoto mechanismu spravedlivého přechodného období spravedlivé transformace, která uděluje určitou prioritu sektorům a těm regionům, které bojují s těmi největšími výzvami v tomto ohledu a které samozřejmě musí vynaložit mnohem větší úsilí v tomto ohledu. Je to velice důležitý úkol pro Chorvatsko například i mnoho jiných zemí. Jakmile eh, kolegium schválí všechny tyto náhody, pan Timmermans a pan Dobrovský z místopředsedové komise předloží zde na plenárce i veškeré detaily Eh, těchto návrhů. A já mm, věřím, že chorvatské předsednictví pokročí v této problematice v následujících týdnech, měsících i budoucnosti. Dámy a pánové, vážení poslanci, na závěr bych chtěla skončit eh, slovy jedné chorvatské spisovatelky. Byla první profesionální novinářskou eh, v Chorvatsku Maria Zagorska Napsala, Jednota je svoboda. A v Evropě tomu tak bylo vždycky. Tam, kde byla jednota, nebo tam, kde je jednota, a to je specifické pro Evropu, tam, kde je svobodná jednota, je tam také síla a svoboda. A já jsem přesvědčená o tom, že chorvatské předsednictví bude předsednictví jednoty, předsednictví síly pro Evropu a také předsednictví, které naše instituce posune dále. A přitom, jak tomu říkáte ve svém motu, budeme mít silnější Evropu v světě plném výzev. Děkujeme vám mnohokrát, paní předsedkyně. Teď si vyslechneme předsedy jednotlivých politických frakcí. Začneme frakcí EPP. Manfred Weber má slovo. Welcome, Andrej Plenkovič. Víka, vítám tě, Andrej Plenkoviči, vítám Chorvatsko zde v Evropském parlamentu. Jsme velice rádi, že zde jste. A vyslechli jsme si Ursulu von der Leyen a hovořila o vaší historii, vašich zkušenostech. Já myslím, že je to velice motivující také pro nás všechny zde v Evropském parlamentu. A já bych chtěla také říci, že vedle uh, Ursuly von der Leyen máme chorvatskou um, komisařku, která má podobnou historii, byla původně v Evropském parlamentu a nyní má takovouto důležitou úlohu. Uh, je to také symbol toho, uh, co to znamená mít předsednictví Evropské unie pro Chorvatsko a také pro nás. Chorvatské předsednictví je eh, výborným začátkem tohoto desetiletí, protože Chorvatsko je eh, nejmladším členem Evropské unie a chorvačtí lidé ukázali, že eh, být členem Evropské unie je v zájmu země. A to se jasně ukázalo v posledních letech, od kdy je Chorvatsko Um, členem EU. V roce 2013 se Chorvatsko dostalo ze silné recese a téměř 70 exportu Chorvatska jde do zemí EU. Téměř 3 tisíce chorvatských malých a středních podniků nyní může využívat eh, Evropského investičního plánu. A to je skutečný příklad úspěchu a je to vynikající, že máme nyní eh, Chorvatsko v tom vedoucím křesle. Chorvatsko eh, také ukazuje krásu Evropy. Eh, římské dědictví ve Splitu, eh, architektura v Dubrovniku a v Záhřebu. Chorvatsko je skutečně dobrým zrcadlem evropské kultury. A jak řekl premiér ve svém projevu, a v současné době je Chorvatsko nezávislou zemí, už není součástí eh, žádné říše. A jako nezávislý stát je eh, součástí evropské rodiny. Tato silná evropská vize se odráží také ve vašem programu. Evropa, která reaguje na světové výzvy. To je vaše moto. V dnešním eh, dnešní době politických zvratů eh, nemůže žádný stát eh, být sám. Eh, zmiňujete transport, konektivitu, rozšiřování, klimatické změny, globální důležitost, digitální revoluci a bezpečnost našich občanů mezi svými prioritami. A Tyto výzvy jsou před námi a můžeme je řešit jenom díky jednotnosti. To říkala také Ursula von der Leyen. A co my? míníme jednotností. A pro nás to znamená, že nebudou žádní občané první a druhé třídy v Evropské unii. Například, pokud chce Chorvatsko eh, vstoupit eh, do eurozóny eh, či do šenkenského prostoru eh, má naši podporu. Jednostnost také znamená dát evropskou perspektivu pro západní Balkán. Už to zde zaznělo. Jsme si vědomi toho, že rozhodnutí Evropské rady bylo krátkozraké rozhodnutí. Nezahájit eh, přístupová jednání eh, s Albánií a Severní Makedonii. Já jako zástupce EPP jsem rád, že veškeré vlády EPP v radě to podpořili. Já doufám, že socialisté si pohovoří se svými dánskými kolegy a naši kolegové z Renew a budou hovořit se svými kolegy, kteří hlasovali proto, aby tak Makedo- Severní Makedonie a Albánie se mohly stát členy EU. Vážení Přátelé, jednotnost znamená jeden za všechny, všichni za jednoho na eh, globální úrovni. V posledních týdnech eh, jsme sledovali vývoj na Blízkém východě a byli jsme blízko skutečné vojenské eskalace. Eh, skutečně zbraně zněly velice nahlas, ale je jasné, že společně můžeme být hlasitější než jakékoliv eh, zbraně, pokud budeme eh, aktivovat hlas Evropské unie. První týdny tohoto roku eh, jsou takovým probuzením. Ukazuje se, že musíme posílit kapacity EU, musíme vytvořit evropský pilíř pro obranu EU a musíme také zavést eh, rozhodování nikoli jednomyslností, ale eh, většinou eh, v radě, pokud jde o zahraniční věci. Také Brexit znamená náš klub, naše pravidla. Andrej hovořil o euroskeptických stranách v našich členských státech. Nikdo nechce žádným způsobem trestat naše britské kolegy, ale musí být jasné, že když nejste členy Evropské unie, eh, potom nemůžete využívat výhod tohoto klubu. Pokud to nebude jasné, potom budeme mít problém v tom, abychom přesvědčili naše občany, že je dobré zůstat uvnitř EU. Je to eh, výzva, která nás čeká, ale v tomto musíme být jasní. A pokud je o víceletý finanční rámec, rozpočet eh, musí Eh, naplnit cíle. Musíme eh, mít eh, stejnou, stejnou obranu vnějších hranic. Také investice do výzkumu a vývoje budou dobré pro všechny, takže zastavme tu diskuzi o čistých přispěvatelích a čistých ehm, ehm, příjemcích. A nové úkoly znamenají také nové peníze pro Evropskou unii. Čeká nás eh, skutečně hodně eh, výzev, eh, ale já jsem přesvědčen o tom, že ta nejmladší země v EU nám nyní ukáže to, že Evropa má budoucnost a vy můžete spoléhat na, skupiny EP, e na skupinu EPP zde v parlamentu. Grazie. Děkujeme vám mnohokrát, paní předsedkyně Garcia Perez za socialisty a demokraty. Plenkovík. Pane Plenkoviči, vítáme vás zde v Evropském parlamentu a byli bychom rádi, aby vaše zkušenosti eh, z tohoto parlamentu přispěly eh, k úspěchu eh, chorvatského předsednictví. Čekají nás velké výzvy. Na Blízkém východě došlo ke komplikovaným událostem a my jsme velice rádi, že hovoříte o multilateralismu a že chcete spolupracovat s vysokým představitelem, abyste zajistili, že Evropská unie bude hovořit jednotným hlasem. Zároveň podporujeme váš závazek, pokud jde o rozšiřování a pokud jde o otevření vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Priority vašeho předsednictví zahrnují mimo jiné Evropu, která chrání. A e, v této oblasti bychom asi přáli um, to, aby se zde více vaše řešení soustředila na to, že migrace bude řešit demokratické výzvy Evropy. Ano, také potřebujeme po Evropu, která chrání, ale Evropa, která chrání, je také Evropa, která chrání solidaritu a právní stát. Evropa, která chrání, musí také jít ruku v ruce e, s humanitou, s lidskostí, s ohledem na uprchlíky. Znamená to také chránit občany Evropské unie před um, eh, vyloučením a před diskriminací eh, kvůli pohlaví. Chceme vytvořit eh, sociální Evropu a tu skutečně potřebujeme. A pane Plenkoviči, když budeme organizovat konference, nemůžeme vyřešit otázky, jako je například rozdíl mezi platy žen a mužů nebo chudobu dětí či násilí na ženách. A potřebujeme samozřejmě řešit otázku produktivity a celoživotního vzdělávání, ale potřebujeme také skutečný akční plán, abychom implementovali Evropský sociální pilíř a sociální práva. Z tohoto důvodu je nám líto, že váš program nezmiňuje minimální mzdu, boj proti eh, chudobě dětí a boj eh, proti chudobě v Evropě. Byli bychom rádi, abyste v této věci během svého předsednictví udělali více. Také pokud jde o um, um, další eh, nástroje. Potřebujeme zajistit to, aby v dobách krize naši občané byli chráněni. Je třeba, abychom se poučili z předchozích krizí. Eh, je potřeba, abychom eh, vytvořili legislativu v oblastech, kde ji je potřeba. Také pokud jde o víceletý finanční rámec, můžete se spolehnout na naši podporu. Ale chci, aby bylo jasné. Chceme, aby vaše předsednictví předložilo návrh, který bude odpovídat tomu, co požaduje Evropský parlament a co už předložil. Nemůžeme udělat více s méně prostředky. Máme ambiciozní agendu a pokud ji chceme naplnit, potřebujeme větší příspěvek z jednotlivých členských států do evropského rozpočtu, potřebujeme vlastní zdroje a potřebujeme také jasnější fiskální pravidla. Díky tomu Kromě toho potřebujeme také nový, nové pravidlo do paktu stability a růstu, tak aby eh, se podporovaly investice v členských státech. Nemůžeme vystavět Evropskou unii eh, prázdnými sliby. Pokud jde o eh, Green New Deal, zelený nový deal, je nutné abychom měli eh, jasný plán udržitelných investic a jasný plán pro eh, fond na udržitelné investice. Je nutné také, abychom eh, zahrnuli do evropského semestru cíle udržitelného rozvoje. Pane Plenkoviči, sociální demokraté očekávají, že vaše předsednictví bude odrážet ambice Evropské eh, komise a také ambice eh, tohoto parlamentu s ohledem na výzvy, které nás čekají. Pokud eh, se budete vydávat tímto směrem, potom můžete počítat s naší podporou tak, abychom vytvořili sociální a ekologickou Evropu. Děkuji za frakci Renew Europe, pan předseda Čološ. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane premiére Plenkoviči. Toto je první chorvatské předsednictví v Radě od vstupu eh, do Evropské unie v roce 2013. Je to skutečně okamžik výchy vás, vaší země, ale zároveň je to okamžik velké výzvy. Já zde vidím tu energii, ten čerstvý vítr, který sebou nesete v rámci tohoto předsednictví a já si myslím, že je velice důležité, abyste se stali součástí eurozóny, šengenské Schengenu a každá země, která by chtěla být součástí Schengenu či eurozóny, by měla mít tuto možnost co nejdříve poté, co splní veškerá kritéria. Naše priority to není pouze bezpečná, obnovená Evropa, my chceme, aby naši občané získali to, co očekávají od Evropy, aby to skutečně byla organizace, která je otevřená, která chce mít i nové členy a konference o budoucnosti Evropy v tomto ohledu bude hrát důležitou roli. Bude to i nová perspektiva pro obnovenou a rozšířenou Evropu. A jsem si jistý, že v následujících několika měsících vyšleme pozitivní signál západního Balkánu, v tom by měl záhřebky summit hrát důležitou roli. Pokud jde o migrační krizi, v roku 2015-2016, tam měla obrovský dopad na mnoho našich zemí. Zjistili jsme, že náš migrační azylový systém je nedostatečný. Právě proto musíme v tomto ohledu pokročit. Moje skupina Renew připravila plán s novými argumenty, myšlenkami pro posílení a změnu tohoto systému do budoucna. Musíme udělá tento pokrok, aniž bychom čekali na novou krizi. A věřím, pane předsedo, že vaše předsednictví bude inspirující v tomto ohledu. Pane premiére, určitě se mnou budete souhlasit v tom, že migrace, demografické změny si zaslouží větší pozornost a konkrétní akce. Proto jsem rád, že jste se v rámci vašeho programu zmínil o těchto problémech. Pokud je o víceletý finanční rámec, vy budete hrát kritickou roli při přijetí tohoto víceletého rámce a všech balíčků, které se týkají zdrojů. Vím, že jste si vědom toho, že chceme, aby jsme měli nový přístup k vlastním zdrojům a zároveň silnější rozpočet, který splní naše politické priority. Charles Michel i Charles Michelovi imám bych chtěl poděkovat, pokud jde o situaci v Iráku, Iránu a Libii. Musíme aktivně přispívat k mírovému uspořádání tohoto napětí a konfliktu a potřebujeme silný evropský hlas na globální scéně. Vy jste převzali toto kormidlo právě v období, kdy toto jsou obrovské výzvy pro nás všechny společné stanovisko, jednota je důležitá, pokud chceme, aby budoucnost byla v našich rukách. Proto vám přeji hodně štěstí ve vašem předsednictví a můžete si být jistí v tom, že při všech těchto výzvách budete mít v rámci naší skupiny Renew silného partnera. Děkujeme za frakci zelených, paní předsedkyně Keller. Vážení kolegové, jsem velice ráda, že Chorvatsko přebírá své historicky první předsednictví. Přeji vám mm, vše dobré, hodně úspěchů. Toto předsednictví přichází ve velice důležitou chvíli. Nový parlament a nová komise se dostanou do svého plného legislativního režimu a teď musíme zajistit, že všechny ty sliby, které jsme činili ve volební kampani, se stanou realitou. Máme toho na pořadu jednání hodně. Čelíme obrovské klimatické krizi, ta dopadá na nás na všechny. Musíme jednat jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. Evropská komise už v této oblasti leco slíbila a to chválíme, ale teď je potřeba, aby i členské státy začaly něco dělat. A až příliš mnoho z nich blokuje environmentální pokrok um, už dlouho a to se musí změnit. Potřebujeme členské státy, aby byly s námi, aby byly aktivní, aby byly proaktivní. A to bude váš úkol toto zajistit. A to je velká odpovědnost. V rámci plnění této role doufáme, že vaše vláda a vy budete implementovat svou vlastní spravedlivou ekologickou transformaci v Chorvatsku. Další oblast, kde bychom rádi viděli více činnosti ze strany členských států, je oblast právního státu a lidských práv. Jsem velice ráda, že jste to zmínil. Potřebujeme větší tlak jednotlivých vlád, aby se členské státy dostaly zpět na správnou cestu. Právní stát, základní práva a základní svobody to jsou všechno pilíře Evropské unie a neměly by být oslabovány. A to platí pro všechny členské státy schodně. A zde, pane premiére, mi dělají trošku starosti zprávy o chorvatské policii, která se prý neřídí mezinárodním právem a e, souvisejícími procedurami při zacházení s migranty. Jsou dokonce zprávy o systematickém násilí, systematickém zneužívání práv, e, ničení majetku, ponižování, bytí, dokonce používání střelných zbraní. To jsou zneužití moci, na které eh, opakovaně upozorňují nevládní organizace, informuje se o tom v médiích, ale chorvatská vláda to zatím ani nezastavila, ani nevyšetřila. Pane premiére, to není v zemi, v zemích přijatelné, nejenom v zemích EU, ale v žádných zemích. Práva uprchlíků jsou lidská práva a já na vás apeluji, abyste zajistil, že tato práva budou respektována. Chorvatské hranice jsou evropské hranice a to, co se děje tam, je odpovědností nás všech. Takže my se k tomu nebudeme stavit zády. Chorvatsko je krásná země. Je to nejmladší člen naší politické rodiny. Toto předsednictví je obrovskou příležitostí pro vaši zemi, pro vaši vládu, abyste ukázali zbytku Evropy, jaké jsou vaše vize, jaké jsou vaše představy pro naši společnou budoucnost. Ale eh, to předsednictví rovněž dostane Chorvatsko do světla ramp a tam uvidíme, jak moc vaše slova pak také odpovídají realitě, jak v oblasti eh, lidských práv, tak v oblasti klimatické spravedlnosti. Můžete se spolehnout na nás, že budeme zdůrazňovat klimatickou spravedlnost, sociální rovnost, právní stát a můžete se spolehnout, že budeme upozorňovat také na veškerá omezování nebo porušování lidských práv a tu je páchá kdokoliv, kterákoliv vláda na světě. Děkuji vám. Děkujeme vám. Slovo má kolega B jménem frakce ID. Merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane premiére Plenkoviči. Naše rozprava, dnešní rozprava, je v podstatě takovým pokračováním první výměny názorů v Zahřebu. My jsme se tam zúčastnili konference předsedů v prosinci, abyste prezentoval tři velké priority vašeho předsednictví No všem samozřejmě my očekáváme, máme velká očekávání, ale znamená to i určitá rizika, pokud jde o mm, další rozšiřování. Vy jste říkal, že chcete posílit tento proces, pokud jde o Severní Makedonii, Albánii, rozšířit Evropu. Všem my vidíme tu pravdu, vidíme, že tyto země, i když jsou to země, které eh, jsou zpřátelené, jsou to naši spojenci, musíme s nimi spolupracovat, ale trpí obrovskou korupcí, jsou tam různé islamistické vlivy, turecké, arabské a samozřejmě, že není na čase, abychom hovořili o jejich vstupu. My jsme například, pan prezident Macron v eh, listopadu to vetem zamítl. Pan Juncker hovořil, že je to obrovská mm, ztráta. Ovšem my hovořím, často hovoří eh, lidi o tom, že to nebude pouze Albánie, ale i Bosna, Kosovo, Severní Makedonie. Mm, tak uvidíme v podstatě eh, pozítří, jak to bude vypadat na té velké události, o které jsme hovořili. Já si osobně myslím, že to neposílí Evropu, ale že to oslabí Evropu. Hovořil jste o víceletém finančním rámci. Čeká nás Brexit a ztratíme více než 10 naší populace. Je to skutečná obava. Měli bychom se spíše zaměřit na spolupráci mezi národy, abychom respektovali národní státy, jejich priority a ne, abychom zde přicházeli o rozpočtové prostředky, abychom šli čím dál tím dál, přispívali čím dál tím více a všechno bude řízeno z Bruselu. Někteří zde hovoří dokonce i o vlastních zdrojích, o posílení vlastních zdrojí, to je vlastně taková první etapa v rámci společného zdaňování, ovšem to je špatná zpráva pro naše daňové poplatníky, kteří budou muset platit čím dál tím více a mm, za, budou za to mít čím dál tím méně. Zále jste hovořil o, o konferenci o budoucnosti Evropy. Měla by to být skutečná rozpráva ohledně fungování, orientacích Evropské unie. Ovšem někteří to bohužel chtějí zneužít pouze pro další integraci integraci a spochybňování principu rozhodování na, na základě jednomyslnosti chtějí prosadit většinové hlasování. To ale není možné, to je neakceptovatelné. Evropa není schopná ani chránit naše hranice proti nelegální imigraci, nejsme schopni se bránit ekonomicky proti velkým eh, zemím světa, mm, nejsme přítomni v Libii, v Syrii, v Iráku, v Iránu, Hm, čili v podstatě, co to znamená? My v podstatě dáváme určité lekce všem ohledně právního státu a vidíme, co se děje v našich zemích. To není akceptovatelné. Brexit to je obrovská výzva. Boris Johnson samozřejmě bude bránit své zájmy, britské zájmy, bude um, se snažit do obchodní dohody s jinými zeměmi a my nemůžeme dovolit to, aby to v podstatě byla vstupní brána pro nějakou nekalou konkurenci na našich trzích Velká Británie, ano, musíme k ním přistupovat s respektem. Je to velká země, zpřátelená eh, země, spojené, ale v našem zájmu je, abychom skutečně se chránili i z ekonomického hlediska, protože to od nás očekávají naši občané. Děkuji paní kolegyně Tomašič za ECR má slovo. Lijepa, gospodine predsjedniče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Po šesti a půl letech členství v EU Chorvatsko je na čele evropského předsednictví poprvé v předsednictví Evropské unie. Když jsme vstoupili do Evropské unie, bylo jasné, že jsme v mnoha aspektech ještě nebyli připraveni a že ta cesta transformace k demokratické zemi se silnými demokratickými zásadami, právním státem a tržní ekonomikou ještě v tom období nebyla dokončena. Ovšem těchto 6,5 let bylo opravdu obdobím velkých výzev, nejenom pro Chorvatsko, pro celou Evropskou unii. Migrační krize, značným způsobem přispěla k sociální revoltě, která mm, byla výsledkem této finanční krize. Vidíme zde obrovské rozdíly v rozvoji, stupni rozvoje jednotlivých členských států. Politika celé Unie se změnila i v důsledku Brexitu, protože zdá se, že pokud budeme nadále zavírat oči před stávajícími problémy, tak dojde právě k těmto teritoriálním změnám. Vidíme, že velké členské státy chtějí prosazovat často své priority v um, takových, řekněme, klidnějších období, což ale není dnešní okamžik. V průběhu historie ovšem Chorvatsko několikrát prokázalo, že je připravené sdílet všechny tyto výzvy v obtížném období s celou Evropou a doufám, že nevyužijeme těchto šest měsíců pouze mm, eh, pro prázdná slova, ale připravíme nové nástroje, aktualizujeme evropské politiky a zajistíme si lepší pozici v rámci celé EU, silnější pozici. Častokrát jsme zapomínali na to, že jakožto členský stát měli bychom mít své vlastní autentické politiky a nyní máme příležitost demonstrovat naše ambice, připravenost vést Evropu v mnoha oblastech a věřím, že chorvatská vláda se zhostí tohoto úkolu, pane premiére. přeji vám i vaší vládě a celému předsednictví, celému týmu hodně úspěchu v následujících šesti měsících. Pan Širdevan Zague NGL, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Než eh, se podíváme na nový rok a úkoly eh, chorvatského předsednictví, dovolte mi vyjádřit se k tomu eh, konfliktu mezi Iránem a USA. Je dobře, že evropští ministři zahraničí v posledním týdnu eh, podpořili Irán, aby se přidržel té eh, atomové dohody. Je to skvělý úkol, přičemž odstoupení USA od této dohody před rokem a půl vedl k eskalaci v regionu Perského zálivu přičemž teď hrozí, že v dané oblasti nastane skutečná válka a EU musí udělat vše, co je v její moci, aby tuto hrozící válku zastavila bez jakýchkoliv ale, nebo třeba, že bez jakýchkoliv podmínek zkrátka. Jsme jediné mezinárodní společenství, kterému se to může podařit, protože stojíme za mírem a mezinárodní spoluprací. A proto by tato válka neměla být záminkou pro to, aby naopak naši vojáci z daného regionu odcházeli. Nicméně rok 2020 bude rokem, pane premiére, kdy se bude muset řešit změna klimatu, digitální transformace. Stojíme před celou řadou důležitých společenských výzev. Je to vlastně největší výzva od průmyslové revoluce. Tato změna pak musí proběhnout sociálně, spravedlivě a demokraticky. Musíme hovořit o víceletém finančním rámci. Eh, ono se do této doby spíše v této souvislosti mluvilo o eh, desetinných čárkách než o spravedlnosti pro naše občany. Škrty v, například v politice soudržnosti eh, nebo podporova, podpora militarizace a zbrojení, to je podle naší frakce zásadně špatně. Kdo chce, aby Evropa rostla sociálně a společensky spravedlivě, ten musí investovat do naší sociální společnosti. A nakonec eh, Evropská unie musí respektovat práva a lidská práva na svých vlastních hranicích. A hodně špatně se připouští, že na našich vnějších hranicích dochází k porušování těchto práv i na chorvatských hranicích. Takže i to bude váš úkol na příštích šest měsíců vypořádat se s lidskými právy žadatelů o azyl, vypořádat se s migrační a azylovou politikou EU. U toho a dalších otázek vám přeji mnoho úspěchu. Děkuji za nezařazené eh, pan kolega Kolakušič. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně. Evropská unie čelí velice složité finanční situaci. Víceletý finanční rámec umožnil, aby malé země jako Chorvatsko kompenzovaly své hospodářské ztráty. V zemědělství máme 4,5 miliard euro ztrát od přistoupení, takže Chorvatsko by mohlo získat určité kompenzace z fondů EU zhruba 1,7 miliardy euro. Dostáváme se do situace, kdy nás má opustit Spojené království. V příštích deseti letech, v, v posledních deseti letech, vyplatilo Spojené království o 69 miliard euro více, než kolik z rozpočtu EU dostalo. Vzhledem k rozšíření to vypadá tak, že se k nám přidají další země, které budou rovněž potřebovat finanční pomoc a měli bychom přemýšlet o nových možnostech financování, o možnostech navýšení a e, já vás musím přerušit. Teď e, jsme tedy vyslechli předsedy frakcí a pan Plenkovič požádal o možnost zareagovat. Prosím. Vážení kolegové, já bych nejdříve chtěl poděkovat všem lídrům politických skupin v Evropském parlamentu za jejich reakce na představení programu chorvatského předsednictví. Mám zde pár bodů k některým těm věcem, které jste zmínili. Já v každém případě chci spolupracovat eh, s komisí, s Uršulou, jak jsem řekl v záhřebu. Ehm, naše práce bude nejefektivnější, když budeme úzce spolupracovat a budeme se v radě snažit schválit co nejvíce legislativy. Těšíme se eh, také eh, na nové iniciativy týkající se dublinského balíčku, tak aby byla lepší rovnováha mezi odpovědností a solidaritou a celé to bylo takové osvěžené nové. Pokud jde o Schengen a euro, eh, zaznělo to zde Eh, to určité, určitě eh, Chorvaté ehm, vidí jako důležité téma moje vláda. Za prvé chce vstoupit do šengenského prostoru. Děkuji Junkrově komisi za, zelené, za zelenou, eh, pokud je o technické otázky. A, a zároveň v tom budeme spolupracovat a s komisí von der Leyen. A pokud jde o přístup k euru, chceme se připravit na eh, změný mechanismus eh, e RM2 a eh, hodláme to řešit na úrovni euroskupiny. Pokud jde o multilateralismus, humanitární aspekty a sociální pilíř, který zmínila paní Garcia, já myslím, že když si eh, přečtete celý ten program a všichni jste ho dostali, uvidíte, že je tam toho hodně, pokud jde o sociální inkluzi, boj proti nerovnosti, eh, pokud jde o nediskriminaci a tak dále. To je důležitá součást našeho programu. A pokud jde o migraci a ochranu hranic, eh, tady bych chtěl být velice jasný. V roce 2015 a 16 proběhla migrační krize. A bez pochyby od pádu berlínské zdi tato krize byla v podstatě nejdůležitějším fenoménem, který měl obrovský dopad nejenom na politické instituce, ale také na vnitrostátní politiky ve všech zemích. Z tohoto důvodu řešením této otázky je posílit vnější hranice Evropské unie. Měli bychom mít komplexní výběr nástrojů, zahraniční politika, rozvoj,